Teď se dostáváme opět k interinstitucionálnímu jednání o autorském právu na digitálním, digitálním jednotném trhu a slovo má zpravodaj Nikola Danty. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem spíš takový náhradník, abych řekl pravdu. Já jsem se začal tomu tématu věnovat až minulý týden, protože původní zpravodaj, který se věnoval tomu celému tématu, bohužel nemohl, tedy pardon, nemohla Catherine Styler eh, tuto práci dokončit. Takže mi dovolte tady, abych to stručně schrnul. Je to, jak říkám, na základě zprávy, kterou vypracovala Catherine. Jak víte, tak to vyjednání, vyjednávání, které bylo dokončeno ve středu 13. února, bylo vyústěním intenzivních série trialogů, které tady kulminovaly ve Štrasburském týdnu. Jak víte, tak IMCO je přidružený výbor, který má sdílenou kompetenci podle eh, článku 14, takže ta zpráva, o které teď pohovořím, se zaměří především na ten článek 13, který se týká konkrétního využití, využití chráněného eh, obsahu v digitálních službách. Ta definice se zakládá na poskytovatelích eh, služeb s digitálním obsahem je to v článku 13. Tady IMCO vlastně sleduje původní linii návrhu komise a vycházíme z definice poskytovatelů služby tak, jak je stanovena ve směrnici o e-commerce, elektronickém obchodování. Článek 13 je také založený na systému povolení, která poskytují držitelé práv poskytovatelům služeb. Text IMCO je založený také na recipročních dohodách mezi poskytovateli eh, služeb a držiteli práv. Tato výsledná dohoda ale tedy možné licenční ujednání zmiňuje jenom jako možnost na základě dohody. To znamená, že ten výsledný text zcela neodráží text, který si přál výbor IMCO v celé řadě důležitých ohledů. Jak už jsme tady připomínali, eh, stanovisko Evropského parlamentu, které jsme schválili v září, se odchýlilo od původní pozice výboru IMCO, kterou jsme schválili téměř před rokem. Nicméně parlamentu a radě se podařilo nakonec dosáhnout dohody po velice složitém vyjednávání a je to téma, které je velice důležité, protože cílem je dosáhnout spravedlivější digitální ekonomiky, pokud jde o digitální obsah. Děkuji, Nikolo. V tuto chvíli bych chtěla poděkovat Catherine Styler za veškerou práci, kterou tady odvedla. Děkuji také vám, že jste jí vyslovil uznání. A myslím, že už můžeme překročit přímo k dalšímu bodu a to je podpora spravedlnosti a transparentnosti pro uživatele eh, online zprostředkovacích služeb ze strany eh, podniků. Slovo má Christel Šaldemoze, aby nás poinformovala o vývoji mezi institucionálních jednání. På dansk dag. Der er ikke så mange kollegaer tilbage, så... <laughs> No, men Děkuji. Děkuji veškerým kolegům za veškerou spolupráci. Minulý rok se nám podařilo dosáhnout politické dohody ohledně tohoto návrhu, který má za úkol propagovat spravedlivý přístup v této oblasti. Myslím si, že v tuto chvíli už mohu říci, že se jedná o příklad situace, kdy jsme byli schopni pracovat velice rychle. Uvedu jeden konkrétní příklad. Návrh své zprávy jsem zaslala na překlad v prosinci 2018 a minulý týden už jsme dosáhli dohody s radou, takže si myslím, že to byl velký úspěch a nebylo to jednoduché. Proběhly tři trialogy, první v prosinci, potom 28. ledna a potom 12. a 13. února a výsledkem byla politická dohoda. Nevím, jestli chcete, abych tady podrobně probírala obsah, ale mám k tomu ještě několik připomínek k celému vývoji toho vyjednávání. Během vyjednávání jsme narazili na jednu konkrétní potíž, a sice jak zajistit spravedlivý přístup a zacházení v, rámci těchto platform Máme se zaměřit spíše na transparentnost, anebo spíše na jiné aspekty spravedlivého přístupu. A v tomto smyslu tam proběhlo určitá nebo došlo k určité neschodě eh, s radou, protože rada měla za to, že je možné zajistit spravedlivý přístup prostřednictvím transparentnosti. Nicméně parlament si přál mezi cíle toho textu zařadit také jiné aspekty. Nakonec tohoto vyjednávání se nám podařilo dosáhnout dohody, a to proto, že došlo k zařazení i dalších jiných aspektů spravedlivého přístupu. Sice to nebylo úplně tak jasně řečeno, jak jsme si to přáli původně, ale stačilo to. A myslím si, že to je jeden z nejdůležitějších aspektů tohoto návrhu. A bylo to také, jak už jsem říkala, jedna z nejobtížnějších věcí, které jsme museli překonat. Nakonec tedy jsme dohody dosáhli a můžeme tedy vytvořit transparentnější situaci pro uživateli platform, ale pro samotné platformy jako takové. Myslíme si tedy, že to rozhodně povede k pokroku. Je to první krok. Do budoucna, podle mého názoru, budeme muset ještě tento trh více regulovat. Hovoříme tady o digitálních platformách a musíme se samozřejmě ještě hodně učit v této oblasti. Bude možná potřebné vytvořit i eh, observatoř pro sledování této oblasti. Tolik tady k aspektu spravedlivého přístupu. Dále my jsme původně se chtěli držet návrhu komise, A v případě a to znamená, že tedy v případě, že je uzavřena smlouva, tak je možné do 15 dnů odstoupit, pokud dojde ke změně eh, smluvních podmínek, které nejsou přijatelné. Pokud jde o pozastavení platnosti smlouvu, smlouvy, tam jsou také určité konkrétní požadavky na vyhledávače například. A je tady jedna věc, o které jsme vždycky vedli spory s radou, a sice to, že členské státy jsou povinny tuto legislativu provádět v praxi. Že je třeba také mít přehled o tom, co se děje na trhu a pravidelně situaci přehodnocovat aby bylo možné zasáhnout v případě, že, se, že dojde k nepříznivému vývoji. V této digitální sféře se vše vyvíjí velmi rychle a je tedy velice obtížné uvádět v platnost legislativu, která by měla být platná po dlouhou, dlouhé časové období. Je třeba ji pravidelně přehodnocovat. A je také důležité to, že v parlamentu se zabýváme i tím, co dělat a jak se postavit k nespravedlivým a nekalým obchodním praktikám. Jestli bychom měli vytvořit nějaký eh, černý seznam nepovolených eh, postupů a nebo bílý seznam těch povolených. zda tedy vytvoříme nějaký seznam eh, postupů, které nejsou akceptovatelné na trhu. K tomu chci říci, že tento text, který jsme schválili, tato dohoda povede k větší transparentnosti v porovnání se situací dnešní. Je to takový první krok, který povede k vytvoření spravedlivějších podmínek pro tyto platformy a myslíme si, že to bude dobré jak pro firmy, které tyto platformy využívají, tak pro spotřebitele, které tyto platformy využívají například pro rezervaci hotelů nebo letenek a tak dále. Jsem tedy velice ráda, že se nám podařilo tohoto výsledku dosáhnout, ačkoliv to bylo obtížné. Myslím, že také je třeba říci, že jsme velice dobře spolupracovali s výborem Jury, protože ten s námi spolupracoval podle článku 51. Spolu s zpravodaj se zapojil velice konstruktivně do té práce. Bylo to naprosto exemplární příklad a doufám, že budeme do budoucna pokračovat stejně úspěšně. Také velice děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří s námi bojovali, někdy jsme, jak si bojovali i mezi sebou, ale ta práce probíhala v rámci parlamentního týmu velmi hladce, ačkoliv jsme se nevždy shodli na všem. Takže děkuji mnohokrát Pablovi a Tomasovi, kteří také projevili velký smysl pro humor. Děkuji vám za vaši pomoc. Děkuji také Sáře a Mikelovi mým politickým poradcům, kteří se také zapojili velmi aktivně. Musím říci, že ta spolupráce v rámci parlamentního týmu probíhala naprosto fantasticky. A jenom díky tomu se nám podařilo dosáhnout tohoto vynikajícího výsledku, že tady vytvoříme lepší prostředí pro platformy, bude to dobré pro obchodníky i pro firmy. A závěrem dovolte, abych řekla, že nám také velmi pomohla Evropská komise v průběhu tohoto vyjednávání. A díky tomu se nám podařilo vyřešit ty sporné body. Komise přispěla svými znalostmi v této oblasti. Takže samozřejmě ano, probíhají politické bitvy ohledně vnitřního trhu, ale když hovoříme o legislativě, tak tady musí spolu, musí spolupracovat skutečně všichni. Takže se nám podařilo dosáhnout úspěšného výsledku a myslím si, že buď v březnu nebo v dubnu na plenárním zasedání budeme hlasovat a že tady se nám podaří vytvořit větší uh, transparentnost. Děkuji za dobrou práci, děkuji za spolupráci. Hlasujeme zítra na, te, na to, o tomto nařízení na výboru. A nyní se posouváme k poslednímu bodu na našem pořadu jednání, co jsou pravidla a postupy týkající se plnění s prosazováním harmonizační legislativy Evropské unie k výrobkům. A slovo dostává Nikola Dante, pan zpravodaj který nás informuje o stávajícím meziinstitučním dialogu. Děkuji. V podstatě je to tedy moje, moje zpráva. Um, pracovali jsme se, zabývali jsme se tímto tématem už dlouhou dobu. Možná méně než krystal, ale i tak eh, Museli jsme trošku zrychlit naše úsilí. Bylo těžké získat eh, dobrat se nějakých eh, reakcí rady. Je to komplexní neřízení. Měl bych asi na úvod poděkovat eh, stínovým zpravodajům, kteří do toho vstoupili skutečně s velkou vervou a v duchu spolupráce jsme jednotní, tváří tvář um, té rezistence toho odporu. Spolu s asistenty, dalšími uh, skupinami, Franceske, Franceskem a dalšími uh, asistenty z dalších skupin jsme odvedli opravdu, jsme vynikajícím způsobem spolupracovali, byli jsme skvělý tým a podařilo se nám, nám najít řešení k každému složitému článku, tam, kde jsme se museli použít tvůrčí přístup, eh, naši, použít naši představivost. myslím, že nakonec jsme dospěli k textu, který nám všem vyhovuje, který nás uspokojuje, větší jednotnost, pokud jde o kontrolu pravidel a pravidla pro různé národní orgány, networking. I to je důležité. A měli zajistit spolupráci mezi těmi pětisty dozorovými orgány v, ehm, v Evropě. Nastavili jsme si v podstatě, vytyčili jsme si úkol dosáhnout toho, aby byla dodržena pravidla online, čím dál tím víc věcí se prodává online, online. Takže to vyžaduje zesílenou spolupráci mezi členskými státy. A já mohu říci, že jsme dosáhli úspěchu, pokud jde o dozor nad internetovým prodejem národní orgány se zavázaly, že budou zajišťovat potřebnou, potřebné monitorování trhu, jak, jak online, tak offline. Ale zavedení referenční osoby v oblasti konformity, to je nová koncepce, která umožňuje rozlišit mezi eh, označením evropským a eh, cizím, mimo evropským, zajistit schodu pro výrobky, které byly vyrobeny v třetích státech, pak se dostaly na evropský trh. Tam bylo těžší identifikovat zodpovědnou osobu, osobu, která odpovídá za jejich eh, schodu. A tohle jsme úspěšně vyřešili s tím, že rada umožnila přidání této koncepce referenční osoby otázce schody. Takže to byl skutečný pokrok. Dále se nám podařilo vyvážit situaci, pokud jde o vztah mezi soukromým a veřejným sektorem. Myslím, že tady počítá počítat o možností spolupráce. Znovu jsme vyvážili tuto myšlenku, protože jsme chtěli zabránit konfliktům zájmu mezi těmi, kdo kontrolu zajišťují, kdo jsou předmětem kontroly. Každopádně to musí být pozitivní vztah mezi eh, firmami a státními orgány, které dohlíží na trh. A dále tedy národní orgány, které musí mít pravomoc a možnost snadno a účinně provádět šetření. A pak ještě možnost jmenovat unijní laboratoře. Nejenom laboratoře e, státní, ale i skutečně unijní. Můžeme použít laboratoře, které už existují na úrovni různých agentur a cílem je zajistit posílení spolupráce v zájmu kontroly výrobků, které se dostávají na trh. A mohl bych asi také si, že jsme se museli vzdát určitých bodů, Tak to vždycky v trialozích je. Ale raději vnímám tu věc optimisticky, tedy sklenici vnímám jako spůli plnou. Soustředím se na pozitiva. 2014 parlament schválil text a pak v dalších letech se nic nedělalo. A tady máme nové nařízení, které za zárukou toho, že bude zaveden systém dozoru nad trhem a že národní orgány budou mít více, více pravomocí, že dojde k zesílené spolupráci. Ještě připomínám důležitou otázku peer review, což jsme to rovněž zapracovali, mělo by to být povinné, ale myslím, že by to mělo umožnit spolupráci mezinárodními orgány, pokud je o ověřování aktivit. A záruku a ochranu spotřebitele i firm. Takže závěrem děkuji všem, kdo se podíleli na tomto textu za spolupráci. Zítra by to mělo být schváleno na výboru a pak se to dostane do dubna na plénum. To bude konec práce a bude to užitečné pro nás i pro spotřebitele. Děkuji. Hlasovat budeme zítra. A tím končí dnešní jednání. Sejdeme se zítra v 9. Bude tu Alžběta Běnkovská, paní komisařka.